Care colleghe, cari colleghi, riprendiamo, anzi... Drazí kolegové, budeme teď pokračovat ve své práci, předtím ještě než zahájíme diskusy eh, k prohlášení předsedy Barosa a Eh, k jeho prezentaci o pracovním programu na rok 2011. Dovolte, abych vám připomněl, že před 30 lety došlo k eh, strašnému zemětřesení eh, v Itálii a v důsledku toho zemětřesení zahynuly tisíce lidí. Myslím si, že bychom teď měli vyjádřit svou solidaritu a svou podporu rodinám, Eh, jejich členové se stali oběti tohoto zemětřesení. Děkuji, abych teď předal slovo předsedovi Barosovi, aby nám řekl něco o programu komise na příští rok. Pane předsedo, dnes mám tu čest vám se předložit náš pracovní program. Je to jakýsi začátek konce na jedné straně. Tento pracovní program zahajuje novou fázi politické práce. Na druhé straně přijetí tohoto programu je v podstatě jakýmsi zakončením eh, intenzivního strukturálního dialogu, který jsme zahájili eh, v září na půdě tohoto parlamentu. Eh, ten náš program eh, vlastně byl eh, jakousi premiérou, kde jsme vycházeli z revidovaného eh, rámce našeho programu. To nám umožnilo velice hluboce se věnovat otázkám, které souvisejí s tím, jak budou stanoveny naše priority. Myslím si, že jsme dosáhli schody v otázce jak obecné, tak v otázce konkrétních iniciativ. Myslím si, že můžeme dnes hovořit skutečně o speciálním partnerství. Eh, Pane předsedo, v současné době se, eh, se soustředím hlavně na eh, to, co nám může, přidat, přidat, může zajistit přidanou hodnotu v roce 2011 bychom chtěli reagovat na hlavní politické priority, o které nám všem jde. Program má 150 různých návrhů, na kterých v současné době pracuje Ehm, naše komise. Jde o to, abychom eh, se pokusili nějakým způsobem eh, vyřešit ekonomickou situaci. To bude hlavní priorita. I nadále budeme se věnovat třema hlavním, třem hlavním otázkám, to znamená posílení zprávy a řízení. Za druhé dokončení reformy finančního sektoru a eh, dále implementaci strategie 2020, která se týká inkluzivního růstu. Eh, dlouhodobá, eh, dlouhodobý růst musí vycházet ze zdravého ekonomického základu. Eh, hovoříme o takzvaném evropském semestru který vychází z našeho návrhu, který zazně 29. září a který znamená, že se pokusíme posílit jak dozor nad finančním sektorem, tak eh, dokončit finanční reformu. Víte, že tato reforma už probíhá, že už byla přijata legislativa v tomto smyslu v roce 2011. Potom eh, komise předloží další eh, návrhy, které budou souviset s transparentností a dalšími otázkami. Eh, kromě toho vytvoříme určitý bankovní eh, rámec, jehož cílem bude zabránit vzniku dalších budoucích krizí. Eh, jak komise, tak rada se shodí na tom, že je potřeba dokončit tuto reformu ještě v roce 2011. Evropa musí i nadále se soustředovat na to, čemu říkáme komparativní výhody. Jestliže konkurence bude levnější, tak my budeme muset být chytřejší. Eh, jako příklad akce na evropské úrovni eh, jde například o integrovaný standard, systém standardů, což vytvoří určitou platformu, která zvýší konkurenceschopnost našich firm, hlavně pak malých a středně velkých eh, podniků. Jestliže má Evropa zůstat konkurenceschopná a jestliže má mít dostatečné množství pracovních příležitostí, musíme se soustředit na posilování ekonomiky, která nebude závislá na uhlíku. To všechno se týká takových odvětví, jako je ochrana životního prostředí, prostředí, doprava, energetika a tak dále. Budeme se také soustředit v roce 2011 na eh, úsporné energie a efektivitu energetickou. To znamená, že eh, budeme muset eh, ale také se postarat o takové věci, jako je například ochrana eh, sociálních práv eh, pracujících. To souvisí například s takovou otázkou, jako je pracovní doba a tak dále. I k této věci budou předloženy určité návrhy. To bude souviset například i s návrhem dokumentu, který se zabývá obecnými službami eh, které, což se odvozuje od konkrétních charakteristik vlastně těchto obecných eh, služeb. o to, abychom zajistili eh, využití plného potenciálu našeho trhu. Soustředujeme se hlavně na podnikání, ne na nějakou byrokracii. Velice často malé a středně velké podniky nemají možnost úspěšně podnikat, eh, například v přeshraničních projektech právě kvůli této byrokracii. To souvisí například s kolektivně řízeným autorským právem. Tady bychom eh, měli se pokusit nějakým způsobem povzbudit právě přeshraniční činnost a to i v oblasti digitálním. Co se týče poptávky, tam eh, půjde o posílení důvěry našich spotřebitelů s tím, že navrhneme například nový přístup eh, k řešení sporů a také k řešení eh, problémů, se kterým setkávají i naši spotřebitelé. Pane předsedo, vážení poslanci, jestli my jako pracující studenti, spotřebitelé, cestující, um, nebo ať už plníme jakoukoliv roli v tomto moderním světě, je potřeba, abychom měli k dispozici nové příležitosti, aby se zlepšila kvalita našeho života, jenom, pro, jenom potom bude Evropská unie dávat smysl a bude zajišťovat to, co od ní očekávají občané. Ehm, musíme se odpoutat od omezení, eh, která jsou ustanovena hranicemi jednotného trhu. Musíme eh, umožnit, aby naši občané skutečně měli možnost ke všem, eh, přístupu ke všem příležitostem, které nabízí Evropská unie. Náš návrh tzv. chytrých hranic umožní cestování a umožní také to, čemu říkáme eh, legální migrace. Eh, musíme zabránit tomu, aby naše systémy byly eh, zneužívány. Naopak budeme se věnovat dále otázce ochrany dat, což je věc mimořádně důležitá právě v období internetu. Evropská unie musí hrát roli, která odpovídá její váze, její Eh, síle. Proto je potřeba eh, sledovat eh, také cíle stanovené strategii 2020. Je potřeba, abychom modernizovali také humanitární pomoc protože i svět kolem nás potřebuje silnější Evropu. Vážení poslanci, předtím než skončím, dovolte, abych řekl něco, co nenajdete v našem programu. Jak jsme oznámili, předložíme návrh dalšího víceletého rámce do poloviny roku 2011. Specifické finanční nástroje a programu, programy budou předloženy v druhé polovině roku 2011 v souvislosti s tím celkovým návrhem. Teď, abychom se podívali na celkový charakter tohoto rámce, tak implementace do toho nebyla e, zapracováno, zapracována. Podobně ani ne mezinárodní jednání, protože ty závisí na třetích stranách. Ovšem tyto aktivity zůstávají důležitou součástí naší aktivity a budeme nadále plnit náš dialog, naše, naší zodpovědnost. V našem dialogu jsem zaznamenal, že pracovní program nebyl jen plodem tedy našeho dialogu, ale také počátkem nové etapy úsilí o vyvedení Evropy z krize. Nyní je na čase, abychom udrželi rychlost a abychom ještě zrychlili naší práci. Chci vyzvat parlament i radu, aby se podíleli na trilaterálních diskuzích o implementaci ustanovení smlouvy o vytváření programů. To by mohlo vést k dohodám, které by urechlily jednání o některých iniciativách, které jsou obzvlášť důležité k dosažení našich politických strategických cílů. Takovéto úsilí by bylo jasným důkazem našeho odhodlání eh, splnit, co jsme slíbili v čase krize, které čelíme všichni společně. A já očekávám, že instituce budou reagovat na eh, obavy a žádosti občanů tak, jak mají. Děkuji vám, pane předsedo. A nyní dám slovo řečníkům za politické skupiny počínaje panem Zajerem dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážený pane Baroso, vážení kolegové, Evropa musí být schopna překonat krizi. Ekonomika Evropy musí být vybudována na práci a výkonech a členské státy Evropské unie by měly být vyvedeny z krize tím, že se budeme starat o to nejdůležitější, a sice abychom každému občanovi Evropské unie dali šanci na práci. Evropská lidová strana podporuje Evropskou komisi a její úmysl vytvořit nové pracovní příležitosti a dát eh, si je jako prioritu v pracovním programu v následujících letech. Doufáme, že příští rok pomocí nových ustanovení a návrhů o hospodářském zdaňování, že to vše bude vyjednáno takovým způsobem, aby tyto návrhy byly moci býti přijaty. Dovolte, abych zdůraznil několik aspektů. Konkurenceschopnost by měla stát na inovaci a výzkumu. Domníváme se, že iniciativy v pracovním programu v tomto směru nejsou dostačující ochrana duševního, duchovního, duševního vlastnictví, eh, systé společný systém komunitárních patentů. To vše je nesmírně důležité. Požadavky na kvalitu, normy, a vůči podnikům z třetích států musíme klást stejné podmínky, které klademe našim vlastním podnikům. Milí kolegové, na základě Lisabonské smlouvy Pan Boroso ve svém projevu hovořil o stavu Unie a naznačil nový začátek. Smlouva propůjčuje parlamentu velké kompetence a proto považujeme za nutné uskutečnit řadu opatření. Pracovní program komise nebyl vždy v minulosti uskutečňován zcela. A e, se celou řadou dalších kolegů se domníváme, že není nutné věnovat tolik času tomu do, diskutovat nad dokumenty, které většinou nejsou potom uskutečněny. Bylo by lepší pravidelně v určitých etapách diskutovat o provádění pracovního programu tak, abychom ho mohli více ovlivnit. Děkuji. A chtěl bych požádat kolegy, aby se drželi řečnického času, neboť již nyní jsme výrazně ve skluzu. Já to neříkám jenom proto, že se, nebo neříkám to vůbec proto, že se hlásí pan Svoboda, že ten hovoří vždycky jasně stručně. Váš prezident, eh,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 Pane předsedo, pane místopředsedo, domnívám se, že mnoho z toho, co je obsaženo v pracovním programu, se setká s naším úsměvem. Přesto pochopíte, pane předsedo, že dnes budeme spíše hovořit o těch bodech, kde s vámi chceme dosáhnout ještě více. Hovoříme totiž o Evropě, která s přibývající měrou je ovlivňována ze strany určitých sil, které jsou protievropsky orientovány, eh, které bojují proti situaci v Evropské unii. Musíme skutečně velice bedlivě zvážit, jakými obsahy, proti tomu můžeme postupovat. Hned se k tomu ještě vrátím. První bod to je politika růstu. Pane předsedo, je správné. Musíme hledět na to, aby se nám podařilo zregulovat finanční trhy, abychom měli různé ochranné deštníky a tak dále. Ale musíme se vrátit zase k tomu, co vy, pane předsedo, jste vždy znovu a znovu opakoval, abychom dosáhli toho, čemu rozumíme pod zeleným růstem, růstem zelených pracovních příležitostí. V poslední době tady eh, byly mm, zveřejněny programy o obrovských programech, ale bohužel tam není eh, napsáno, kdo ty investice má platit. Ale musíme z této krize vzejít na základě aktivního růstu, ať už v sektoru energetiky, ať už v sektoru klimatu. Tam můžeme provádět investice, abychom mohli dospět skutečně k, opa- k obstarávání těchto zelených pracovních příležitostí. Za druhé, vnitřní trh. Pane předsedo, koncepce vnitřního trhu musí být zveřejněna. Vy jste tady zveřejnil nějaký program na základě Maria Monte, ale Maria Monte vyjádřil několik kritických slov, zejména k sociální dimenzi trhu práce. Tady se musí udát ještě více. My teď čekáme na návrhy týkající se eh, směrnice, kterou máte předložit. No o vysílání pracovníků za třetí daňová politika. Tady, jsou, eh, tady je přístup příliš slabý. Viděli jsme například teď vůči Irsku, že není možné, aby určité země měly nízké daňové sazby a tím vlastně eh, jak si lákali, přitahovali jiné podniky a jakmile se odstnou ve finančních potížích, najednou jim mají všichni ostatní země pomoci máme ještě financovat na základě našeho deficitního rozpočtu. Daňová harmonizace do určité míry, alespoň s nějakými minimálními daňovými sazbami. Eh, eh, co se týče zdaňování podniku, to je skutečně nezbytně důležité. Já vím, že vy to máte těžké, eh, abyste při vašich diskuzích s radou toto prosazoval. Co se týče sociální dimenze, o to už jsem se zmínila, dál bych ještě raději rád poukázal na to, že ty nůžky, které se otvírají mezi s bohatými a chudými se stále více otevírají. A vy jste také hovořili o občanech. Ano, to je důležité, ale to se týká vás i nás parlamentu. Jakým způsobem to všechno dáváme občanům na vědomí? Celá řada občanů nechápe, že v mnoha otázkách prostě eh, tady publikujeme dokumenty, které jsou pouze eh, těžko čtivé. Musíme lépe zprostředkovávat naši práci. Vracím se zpět k lidové iniciativě. Potřebujeme, aby i tato se využívala, aby ji využívali občanové pro Evropu a pro její budování. Děkuji, pane Svoboda. A slovo nyní dostává za Alde pan Valán, paní Valian na dvě minuty. Udeřili české těžké časy na evropskou ekonomiku a Evropskou unii jako takovou. My jsme vytvářeli různé ambiciozní strategie, klimatickou, energetickou, 2020, systém za systémem a pořád ještě nevíme, kam přesně směřujeme a kdo chceme být. Co se tím snažím říct? být nejlepší nestačí někdy. Realita je taková, že my přijímáme strategie, v které plně nevěříme prakticky nikdo je neprovádí a nikdo není připraven je financovat. Zdá se, že máme příliš mnoho strategií a nedostatek zájmu na tom, aby se staly realitou. Myslím si tudíž, že je čas, abychom se vrátili zpátky k základu toho, co vůbec umožnilo evropský projekt. Takové ty jednoduché, prosté věci jako je vnitřní trh. Vnitřní trh by měl být tím naším systémem a my bychom měli vrhnout napřít veškeré úsilí k tomu, abychom ho prosadili, protože pokud chceme být konkurenceschopní na, světovém měřítku, můžeme tak dosa- toho dosáhnout jenom prostřednictvím vnitřního trhu. Vítám pracovní program komise, zvláště pokud jde o váš návrh jednotného evropského aktu. Máte Monteho zprávu, víte, co je potřeba podporovat investice, přilákat kapitál, eh, seškrtat výdaje administrativního charakteru. To jsou všechno věci, které mají jasný dopad na konkurenceschopnost, jako například úspornost, energetickou účinnost, reformu zemědělství, dopravy. Komise a parlament musí spolupracovat a zajistit, aby se to stalo skutečností. My se tudíž těšíme na ambiciozní víceletý návrh víceletého pra, uh, plánu na rok 2011. Potřebujeme více regulace na řešení finanční krize? Ano, ale pokud, jedině pokud tím celkovým cílem bude posílit konkurenceschopnost Evropské unie. E, a mě, měli bychom e, také vyslat, pokud to poselství, které vysí, ne, vysíláme světu, nebude to, že Evropská unie je pragmatickým společenstvím myšlenek, kapitálu a hodnot, nestaneme se tím globálním hráčem, kterým být chceme a budeme naopak ovlivněni politikami ve, jinde ve světě. Teď k evropskému semestru. Komise je v nejlepší pozici k tomu, aby identifikovala naše slabiny a silná místa. Ale musíme být obezřetní, protože to, co navrhujeme občanům a členským státům je de facto tvrzení, že Brusel to ví lépe. Ale často jsou někteří jiní politici blíže občanům ve svých voličských obvodech. Čili musíme zajistit politickou koordinaci. Doufám, že se nám to podaří, že posílíme pracovní příležitosti nejen pro některé, ale pro všechny. A že tak nastane doba skutečného evropanství. Přeji vám mnoho zdaru. Děkuji. A nyní paní Rebeka Háms na tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo, pane Baroso. Domnívám se, že je nesmírně důležité uvědomit si, že tento pracovní program nemůžeme diskutovat, aniž bychom se odkázali na současnou konfrontaci týkající se rozpočtu a aniž bychom se dotkli témat, jako je Řecko, Irsko a možná další státy, které se mohou odsnout v problémech. Eh, za prvé bych tedy chtěla říci, že, bych teď, eh, že jsem si teď vyslechla na závěr rozpočtové debaty, že, pane Barroso jste se přece jenom přiblížil pozici Evropského parlamentu, že jste se hm, vyjádřil velice vstřícně a já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom byli navzájem vůči sobě čestně upřímní, aby nám bylo zajistno, chceme-li schválit takovýto program, jako bychom mohli všechny tyto velkolepé cíle dosáhnout, nebudeme-li mít k tomu k dispozici odpovídající spolehlivý rozpočet a který nebude muset být znovu a znovu vyjednáván. Za druhé, domnívám se, že diskuse o Irsku ukázala, do jaké míry jsme vzdáleni skutečnému řešení a skutečnému východisku z krize, v níž jsme se odstli, protože jsme byli příliš liberální, co se týče finančních trhů a alespoň za mou frakci bych ráda řekla, že to, co jste nyní předložil, tyto návrhy, jakým způsobem můžeme překonat tuto finanční krizi a jak chceme formulovat východiska, že tam jste zvolil několik dobrých výchozích bodů, ale nedomníváme se, že to, co jste si tady přece vzali jako cíl, že to stačí. A domnívám se také, že když se podíváme zpět na to, jak dlouho již diskutujeme o tom, že pakliže chceme mít úspěšnou měnovou unii, která bude, mít, eh, která bude úspěšně fungovat uvnitř Evropské unie, chceme-li to zaručit, pak musíme skutečně také učinit krok k této ekonomické vládě Evropy. Prostě bez toho se neobejdeme. Čili tato pozitivní orientace z krize k, ví, k, k více společné hospodářské politice nejenom eh, pár symptomů. To nám tak trochu chybí ještě ve vašem návrhu a proto bychom s vámi na tom rádi dodatečně ještě pracovali. Pan kolega Svoboda již oslovil to zelené téma. Musím říci, že já tedy nejsem spokojena s tím, jak to, co je zakotveno ve strategii Evropa 2020, jako trvale udržitelný, spravedlivý a zelený růst bylo označeno, jakým způsobem se to odráží tady v tom eh, pracovním programu. To tedy není to, co chápeme pod Evropou 2020 a je správné, že pan Oettinger je jedním z komisařů, kteří se stále více vzdalují této myšlence trvale udržitelné Evropy. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji

A nyní Patrik Lee Jarik na minutu a půl. Děkuji. Jak řekl pan Barroso, tak komise se někdy trochu chová, jako kdyby nebyla vážná krize v Evropě. Vy dokonce píšete, a já tady cituji, jsou tu jasné známky eh, oživení, ale jsou nějaké takové to známky pro eh, nezaměstnané, a pro ty, kdo nemají střechu nad hlavou. Když hovoříme o vynakládání těch miliard eh, z evropských prostředků, abychom zachránili banky z veřejných prostředků 400 miliard z úspor, a to všechno je potom na bedrech našich lidí, našich obyvatel. Takže vaše plány jsou velice neefektivní a já doporučuji, abychom, abyste ve vašem plánu vzali v potaz vaše předchozí výsledky implementace Maastrichtské a Lis- Lisabonské smlouvy. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, já myslím, že Lisabon nepod- nepodporuje samozřejmě eh, úsporné prostředky, ale nějaké rozumné, spravedlivé vynakládání z prostředky. To je duch Lisabonu. A abychom měli kapitál, abychom mohli přispět společnosti, abychom měli fiskální spravedlnost. A e, po, když, jak to je třeba se zajištěním toho, aby ECB, e e Evropská centrální banka, která plní, plnila svou roli, která pomáhá bankám, banky znovu, ref, znovu zafinancovat, tak aby naše ekonomika byla bezpečná, aby bylo více výzkumu, více prostředků na výzkum. Já myslím, že musíme to bohatství Evropy rozdělit jinak, nejenom prostřednictvím svěrací kazajky. Děkuji a není paní Cavela. Děkuji. Od vznik, vzhledem k tomu, že vytváření pracovních příležitostí je jednou z priorit programů, které máme, tak bohužel zdá, zdá se, že z komise mě teď nikdo neposlouchá, ale chtěla bych obrátit pozornost komise. Pane předsedo, říkám to ještě jednou, chci obrátit pozornost komise k nové éře přistěhovalectví z jižní Evropy do zahraničí. Například v Řecku jsme zaznamenali mnoho mladých, kvalifikovaných lidí, kteří emigrují do Austrálie, Kanady a Emirátů. K tomu dochází i Irsku nyní. Na straně druhé, Německo oznám eh, hlásí nedostatek kvalifikovaných pracovních skill. Co tím chci říct? Německo nemusí dovážet tyto pracovníky ze třetích zemí, ale členské státy, které mají finanční problémy, by mohly poskytnout kvalifikované pracovníky Německu. Já bych chtěla navrhnout iniciativu, kterou by převzala komise. Je, hovoříte o přidané hodnotě. Tak proč tedy nevezmete v potaz evropskou přidanou hodnotu na trhu práce? Jsme členské státy, a měli bychom se takto poprat s požadavky nabídky a poptávky a získat tak kvalifikované pracovníky. To v programu chybí a já to velmi silně navrhuji. Děkuji vám a nyní dáme slovo dalším řečníkům. Začneme panem Zebrem, který má minutu a půl. Děkuji vám, pane Předsedo, já bych chtěl poděkovat komisi za ctižádostivý program, ale myslím si, že se musíme ještě silněji orientovat tento program na strategické cíle a dovolte, abych tady komisi požádal o tom, aby odvážněji hleděla do budoucnosti a ne bázlivě, eh, protože tady eh, v parlamentu budete mít naši širokou eh, podporu, protože bychom skutečně měli semknutost ukázat na základě toho, že se spojí naše pokrokové síly musíme dosáhnout eh, udržení a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy, aby se nám podařily uskutečnit ty ctižádostivé cíle v oblasti zaměstnanosti a ty další cíle. Důležité také, aby se nám podařilo toto poselství správně takzvaně prodat. Bohužel jsou reakční a protievropské síly v evropských médiích daleko silněji v současné době zastoupeni než proevropské. Musíme eh, ukázat, že Evropa může jít kupředu. Eh, celkově bych rád vyzval komisi, aby veškerý svůj program eh, dala pod Eh, název či heslo zvyšování efektivity, eh, jak co se týče lepšího využívání zdrojů, tak co se týče vzdělání, univerzity a školy musí přispět svým dílem k tomu, aby se nám podařilo vytvořit onu Smart Europe, čili chytrou, inteligentní Evropu musíme si uvědomit, že zbytek světa nespí a hledí do budoucnosti. Čili tady Eh, jsme provol, povoláni k tomu, abychom společně s komisí čelili budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dostane na dvě minuty slovo paní Monika Flašíková Beňová. Děkuji. Pane předsedo, pane místo předsedo Ševčovič, v této uh, turbulentní době, kterou prožíváme, nebylo snadné vy, připravit tak ambiciozní plán. Navzdory tomu mám několik připomínek. Klíčovým slovem programu je hospodářské oživení po krizi a zajištění inteligentního a inkluzivního růstu. Já jsem trochu skeptická. V první řadě si myslím, že je trošku předčasné mluvit o oživení. Protože i když existují určité náznaky, tak zdaleka není jisté, že k oživení skutečně dochází. A nemůžeme si dovolit další chyby. Navíc se domnívám, že komise v mnohých státech podporuje politiky, které činí oživení spíš nepravděpodobným, jako třeba v Lotyšsku, v Řecku a v poslední době také v Irsku. Je sice pravda, že dlouhodobé břemeno je často příliš vysoké, tak restriktivními politikami dosáhneme spíš toho, že oživení růstu se nedostaví a reálné zadlužení se ještě zvýší. Podobně vnímám i snahu přitvrdit rozpočtovou disciplín, disciplínu prostřednictvím přísnějších celoevropských pravidel. Neboť právě krize je obdobím, kdy jsou taková opatření kontraproduktivní. Rozpočtová disciplína navíc neřeší strukturální nerovnováhy v ekonomikách Evropské unie, jako jsou třeba obchodní přebytky a deficity, ale to by bylo na další diskuzi čem snahy Evropské komise však, však výrazně podporuji, to je regulace finančního sektoru. Já si nejsem úplně jistá, zda navrhovaná opatření jsou dostačující, ale v zásadě se jedná o krok správným směrem. Snaha o inteligentní a udržitelný růst je chválihodná a já chápu, že program nemůže zacházet úplně do podrobností, ale momentálně v boji proti chudobě a za sociální začlenování potřebujeme daleko ambicioznější formulace a opatření. Děkuji vám. Děkuji vám že jste skončila dokonce před vypršením řečnického času. A nyní eh, pan Hudson dvě minuty. Program komise obsahuje některé chválihodné cíle, například zachování pracovních příležitostí, zlepšení energetické účinnosti, rozvoj obnovitelných energetických zdrojů. Skotská vláda, pro, proevropská eh, mm, vláda sdílí tyto cíle a chce maximálně využít svých pravomocí k tomu, aby přispěla k dosažení eh, pokroku a řešení dalších výzev. E, Evropská svobodná aliance, která zas, zastupuje i e SNP a další pro nacionalistické skupiny z Katalánska a z Flander, eh, tak na jejich ambicí je sehrát plnou roli v evropském rozhodování nejenom na naší regionální a národní úrovni, tak abychom eh, mohli vykonávat plnou šíři našich pravomocí doma, ale také konstruktivně tady s kolegy směrem k lepší Evropě. la parola ora Děkuji, děkuji. Teď eh, paní Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V současné době krize, v níž se nacházíme, tady máme dva velké typy politik a akcí. Některé politiky a akce preventivní a některé politické akce impulzivní. Preventivní jsou ty, které v současné době se musí zaměřit na kontrolu, na supervizi finančních trhů Eh, se správným řízením, posílením řízení, prostě se vším tím, co nám může říci o problémech dříve, než tyto začnou bortit eh, evropskou ekonomiku. Ale ty druhé, to jsou také politiky dávající impuls a tyto politiky propůjčující impuls, pane komisaři, který tady zastupujete komisi i Eh, předsednictví. Tady máme tři zásadní aspekty. Samozřejmě jich celá řada, ale já upozorím na tři. Výzkum a vývoj, rozvoj digitální společnosti, to znamená digitální agenda a vnitřní trh. Eh, s ohledem na to první, na výzkum a vývoj, to je tam, kde já vidím ještě nedostatky v pracovním programu, který předložila komise. Pan předseda komise řekl, že budou existovat vědecké programy před rokem 2011, ale to nestačí. Eh, Jistě pro mě a pro naši politickou skupinu by bylo důležité, kdybychom tady viděli odkaz na rámcový výzkumný program číslo 8, to znamená na ten osmý rámcový program, který eh, v tomto návrhu není obsažen. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Kristen Višnin na minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane místo předsedo, vážení kolegové, tato diskuse o pracovním programu Evropské komise není pouze formální záležitostí, je to způsob, jak můžeme přilákat pozornost evropských eh, občanů, ale je to také způsob, jak může Evropská komise získat určité nápady, určité myšlenky o tom, v jakých oblastech eh, může očekávat eh, podporu také od nás, od poslanců Evropského parlamentu. Myslím si, že příští rok bude velice důležité, Eh, jakým způsobem Evropa si povede na mezinárodní aréně. Chceme mít velice silnou eh, službu ve smyslu, eh, v oblasti zahraniční politiky a to souvisí s otázkou dalšího rozšíření Evropské unie. Byli bychom rádi, kdyby komise v této věci pokročila a aby Eh, pokračovala ve své práci nastartované v roce 2010. Domníváme se, že pokrok eh, v oblasti kapitoly 23 je velice důležitý a že příští rok také Evropská komise bude, mož, bude mít možnost nám podat zprávu o tom, eh, jak se pohnula jednání dále. Další otázka je Turecko. Turecko by eh, mělo dodržovat své závazky, na které přistoupilo, mělo by také pracovat na nové ústavě a to hlavně co se týče oblasti lidských práv. Kromě toho bychom byli rádi, kdyby komise pravidelně eh, informovala Evropský parlament o tom, jakým eh, způsobem se vyvíjí žádost Srbska o členství. Byli bychom rádi, kdyby eh, došlo k potřebným korekturám tak, aby cíle komise a rozpočet Eh, navzájem se podporovali. Parlament to podpoří. Eh, to souvisí s naší strategií eh, a je to právě tato strategie, na kterou bychom se měli soustředit. Děkuji. Pan Andreas Schwab je další řečník, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Chceme, aby legislativní program Evropské komise se orientoval na dlouhodobých cílech Evropy a domníváme se, že v určitých místech tady je ještě potřeba zlepšení. Třeba, že základní přístup tohoto legislativního mm, návrhu vítáme. Za vnitřní trh, za který tady hovořím já, tady bych chtěl upozornit na to, že na bázi toho dokumentu od pana profesora Montyho chceme dosáhnout toho, aby veškerí občané Evropské unie získali zužitek z tohoto dokumentu. A Pakliže se budeme radit a radíme již o pracovním programu komise a vezmeme-li si tento dokument k ruce, je třeba, aby zadání komise také převzala. To znamená, aby Deficit z 1% na půl procenta byl zredukován, co se týče implementace předložených programů, ale tam bohužel v tomto ohledu není v programu nic obsaženo. Hmm, tady se hovoří o opatřeních jako digitální agenta, hypotéka, Eh, úvěr hypoteční a tak dále, celá řada dalších věcí, které tu ještě nejsou zmíněny. Potřebujeme na každý pád, aby opatření, která jsou oznámena pro rok 2011, byla v tomto roce 2011 tedy také předloženy. Dodatek, že komise zkoumá ještě určité legislativní záležitosti, to nám nepomůže dál a myslím si, že smíme požadovat od Evropské komise, aby veškeré legislativní návrhy byly doprovázeny nástrojem hodnocení dopadu, abychom pochopili, proč jsou důležité. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane poslanče Švábe, a nyní má slovo paní Evelyn Gebhardt na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, milí pane komisaři, domnívám se, že prostřednictvím Lisabonské smlouvy jsme dosáhli velkého pokroku pro evropské občanky a evropské občany tím, že jsme zavedli sociální tržní ekonomiku do zásad evropské politiky. A je jasné, že jako Evropané, jako poslanci a poslankyně očekáváme, že toto sociální tržní hospodářství se také stane skutečností. A nyní podívejme se na to, co akt vnitřního trhu a otázky vnitřního trhu celkem eh, eh, nyní eh, vypovídají. Tady nám leco chybí. Nestačí nám, když se hovoří o hodnoceních, dopa, o hodnoceních sociálního dopadu. Eh, potřebujeme opravdovou sociální doložku, aby to, co bylo slíbeno, a sice aby občané a občanky skutečně měli něco z Evropy, aby si toho také všimli, aby to pocítili, aby to nebylo jenom krásně napsané na nějakém papíře. Nezda, nejedná se jenom o sociální doložku, jedná se o tak důležité věci, jako ku příkladu o služby ve veřejném zájmu, eh, které vyžadují zvláštní ochranu. A tady taky velice postrádám, že Evropská komise Eh, stále ještě nepřistoupila k tomuto tématu. Stejně tak jako další otázky zaměstnankyň a zaměstnanců nejsou pojednány intenzivněji, tak jak by to bylo nezbytné například ve směrnici o vysílání pracovníků, kde stále ještě očekáváme, co z toho vlastně vzejde. A další věc, a tady tedy musím říci, že tady skutečně už začíná mít vztek. Už dlouho jako Evropský parlament vyžadujeme od Evropské komise, aby byl konečně zaveden systém hromadných žalob na evropské úrovni. Už tady máme máme šest nebo sedm rozličných studií, které udělala Evropská komise. A co se tam teď dočítáme v tomto pracovním programu? Že už znovu má být zadána nějaká studie. Takhle už to nemůže jít dál. Konečně chceme návrhy a rozhodnutí Evropské komise v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo Jean-Paul Koze. Děkuji, pane předsedo pane komisaři. Jakožto koordinátor za EPP v, eh, ve výboru EKON, tak zdůraznuju, chci zdůraznit dva body vašeho programu. Posílení eh, té eh, ekonomické zprávy a také evropského semestru. My jsme s potěšením přivítali ten balíček o ekonomickém řízení a úspění v tomto cíli. Úspěch je klíčový. Přejeme si opatření, která budou účinná a závazná, která půjdou dál, než co se navrhlo. Je také důležité, aby parlament byl plně zapojen do implementace těch vytyčených projektů a musíme najít právní základ, aby se zabránilo potřebě podstatně eh, měnit smlouvy, což by jen spozdilo uplatňování opatření, která budou nezbytná. Druhý bod je, abychom pokračovali v regulaci finančních trhů. Návrhy jsou na trhu, na, na, eh, na stole, ale rok 2011 bude klíčový. Je eh, tu významná zejména snaha komisaře Barniera. Parlament také prokázal v roce 2010 své odhodlání, pokud jde o balíček o dohledu a také řízení alternativních eh, finančních nástrojů a evropskému dohledu nad eh, těmi agenturami ratingovými. Potřebujeme pragmatické a inteligentní řešení. To je to, co očekáváme od Evropské komise. Děkuji, pane Goses, a slovo má pan De Rosa na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Předseda Barroso ve svém úvodu hovořil o zavedení některých opatření o vysílání pracovníků. Neřekl to specificky, ale já bych chtěl, aby učinil specifický závazek, který také učinil v tom slyšení, než byl znovu jmenován, že právě pokročí tak, aby se zabránilo sociálnímu dumpingu v důsledku těchto úprav v důsledku té příslušné judikatury. Takže to je jedna věc. Za další je zásadní, abychom zavedli legislativu, která zajistí právní jistotu těm členských států, kteří poskytují sociální služby všeobecného zájmu. Zdá se, že je tu, eh, jak si úplně zavíráme oči eh, parlament a komise nad tímto problémem, který existuje. Teď pracuje na zprávě, která se tímto problémem bude eh, zabývat a kterou na začátku příštího roku chci předložit. Také vítám tu platformu na boj proti chudobě, ale nevím, do jaké míry využívá komis strategie 2020, z které tato platforma vychází, třeba při vyjednávání s irskou vládou eh, o řešení místních problémů. Jestliže strategie 2020 nebude rámcem těchto jednání, co tedy tím rámcem bude? Jaký bude evropský příspěvek k vyřešení irských problémů? Kromě tedy řešení problémů bank. A ještě závěrem. Já myslím, že to bereme úplně za špatný konec, když tady kdokoliv hovoří, že by měla být nějaká eh, společná minimální korporátní daň nebo eh, řeč o společné daňové politice, eh, kdy aniž se zároveň hovoří o politice soudržnosti pro ty periferní státy a celá řada dalších politik, které musí nejprve být uplatněny, než můžeme hovořit o nějaké společné korporátní dani eh, napříč Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, teď pan Éry. Eh, máte také minutu a půl. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem koordinátorem za EPP e, ve výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost. Já vítám váš program a vítám také tuto možnost, že můžeme hovořit o nových dovednostech a nových pracovních příležitostech na základě vaší iniciativy. Chtěl bych teď učinit několik poznámek. Za prvé, myslím si, že je velice důležité, abychom dosáhli e, schody. Komise by se e, neměla zabývat pouze Eh, tím, co eh, eh, navrhují ostatní. Myslím, že byste měli reagovat také na návrhy, které přicházejí z Evropského parlamentu. Je potřeba také zajistit rozpočtové zdroje pro všechny tyto věci. Je důležité, abychom věnovali pozornost také tomu, že definované programy by měly být programy, které jsou monitorovatelné a také by monitorované být měly. Eh, hovoříme o zvýšení eh, činnosti v oblasti školství a vzdělávání Eh, eh, zatím ale jsme eh, nebyli svědky žádné iniciativy v oblasti například boje s určitými nemocemi. Myslím si, že je potřeba zdůraznit, že podporujeme ehm, tyto snahy, ale jsme proti nějaké nové směrnici. Jestliže hovoříme o Evropském regionálním fondu, o všech těch ostatních fondech, tak potom ve všech těchto případech je potřeba, abychom tyto fondy využívali efektivním způsobem, je potřeba, abychom se soustředili na ty pro programy, které odpovídají těm hlavním prioritám. jejichž cílem je vytvořit nové pracovní příležitosti a Kromě toho je potřeba se také podívat na situaci malých a středně velkých podniků. Není možné navyšovat administrativní zátěž pro tyto malé a středně velké podniky. Je potřeba eh, mít dostatečné finance pro nejrůznější program, které s tím souvisejí. Dalším eh, řečníkem je paní Edith Herzog. Máte minutu a půl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím velice stručně říci to, co mám na srdci. My velice vítáme eh, tento program. Myslím si, že bylo velice obtížné tento program dát dohromady právě při současné době nemáme eh, rozpočet schválný, který by mm, znamenal určitou finanční podporu pro tyto programy. Přesto si myslím, že je potřeba se zamyslet ještě na dalšími oblastmi, například průmyslovou politikou. Je potřeba také, abychom měli nové iniciativy eh, související s politikou surovinovou. Je potřeba se zaměřit také na otázku investic do energetického sektoru a e, na otázky související s úspornými energiemi. Je nám líto, že výzkum a vývoj, respektive rámcový program pro výzkum a vývoj se e, nedočkal dalšího rozpracování. Chtěla bych říci, že pokud se nám podaří dosáhnout dohody v oblasti Eh, rozpočtové, eh, eh, to se týká konkrétně programu Galileo a ITER, pak to by byl vítaný krok vpřed chtěli bychom, aby výsledky byly skutečně hmatatelné. Během příštích šesti měsíců bude předsednictví mít nové členské státy. Začneme maďarským předsednictvím a bude potřeba se soustředit na eh, odstranění eh, rozdílu mezi západem a východem. To souvisí hlavně s otázkou mzdových politik a tak dále. I tady musíme dosáhnout pokroku. Dále bych chtěla říci, že z ohledu eh, zabezpečení energetických dodávek je potřeba se soustředit i na oblast takzvaného východního partnerství. I tady je potřeba, abychom dosáhli dalšího pokroku. Děkuji dalším řečníkem je pan Groš. Máte také minutu a půl. Ne, no nejnáula. Pan Groš tady není, zdá se. Takže pojďme k dalšímu, další poslankyni paní Trotman. Děkuji, pane předsedo, děkuji pane komisaři. Tento pracovní program, který se snaží o obnovení eh, růstu a návrat k atmosféře důvěry, je jasný, je jasné, že eh, pokud nemůžeme jenom posilovat represivní aspekty paktu stability, který eh, již dosáhl svých limitů, musíme usilovat o obnovení pracovních příležitostí, musíme zvažovat i nezaměstnanost, to jsou také ekonomické ekonomické faktory. Nejenom růst. A e, Další důležitá věc je transakční e, evropská daň a větší koordinace mezi, s Evropské unie s ministry a e, také podporuji kolegy, kteří zmínili tu směrnici o vysílání pracovníků a službách veřejného zájmu. Pokud je o digitální strategii Evropské unie, tak to je klíčový faktor nové ekonomiky. Musíme Eh, a, a můžeme konstatovat stále větší ambice komise v této oblasti, protože eh, je jasné, že postup eh, té, toho finančního jednání nesmí být zaměřen jen na bezpečnostní aspekty, ale musíme také brát potaz migrační toky. A ten pracovní program na rok 2011 musí být příkladem politiky, která pozitivně reaguje na eh, situaci, které musí čelit členské státy. Evropská komise má klíče k úspěchu a já se spoléhám na její návrhy. Děkuji, paní Trautmann. A nyní pan Elmar Brok na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, Dovolte mi krátce se zmínit o třech tématech. Za prvé se domnívám, že v oblasti zahraničních vztahů komise nose zvláštní odpovědnost za východní partnerství, které by mělo být daleko intenzivněji pojednáváno. Eh, také je třeba aby vytvoři, byly vytvořeny dobré eh, bilaterální vztahy. Důležité je, abychom posílili nejen strategické hledisko tohoto partnerství, je to v našem zájmu a proto bychom tady měli nasadit skutečně prioritu. Druhý bod. Nevím, jak to vypadá se strukturálními fondy a dalšími oblastmi. Ale otázka finančního řízení programů pro vnější styky trvá nesnesitelně dlouho, než začnou peníze téci eh, uplyne minimálně rok, eh, kdy se chtělo dosáhnout určitého politického cíle. To jsme viděli v programech partnerství a v celé řadě dalších programů. Vím, Eh, že Evropský parlament tady musí pracovat jaksi ve světle finančního nařízení, ale to bylo dohodnuto před deseti lety. Ale kdybychom skutečně měli užitečně využívat tyto peníze, aby měly další efekty, protože když přijdeme příliš pozdě a vlak už odjel jiným směrem, když chceme provozovat politiku v našem zájmu, pak se musíme skutečně něco ze strany komise vymyslet. Prostě tak, aby bylo možné, aby rychleji plynuly peníze, aby mohly být rychleji tyto programy uskutečňovány. A třetí bod, pane komisaři, to je otázka hospodářských styku s USA, které mají nejenom ekonomický a také strategický význam. A tady mi to připadá trošku podhodnoceno ve vašem pracovním programu. Děkuji mnohokrát, pane Broko. A nyní má slovo paní Sikau na minutu a třicet. Děkuji vám. Pane předsedo, Očekáváním evropských občanů jsou, že v roce 2011 by se evropské instituce měly zaměřit na vytváření pracovních příležitostí a více sociální Evropy. Jakožto místo předsedkyně dopravního výboru chci vyjádřit politování nad tím, že jste odložili eh, tu strategii eh, pro budoucnost evropské dopravy. Je to důležité jak pro finanční perspektivu, tak i pro budoucnost politiky soudržnosti, o které se již bavíme pracovní program na rok 2011, tak tam chci zdůraznit eh, také ochranu soukromých údajů, zlepšení informační bezpečnosti, síťové bezpečnosti, také pokud jde o eh, veřejné zakázky, elektronické podpisy, elektronickou autentifikaci. To jsou iniciativy, které jsou nezbytné k implementaci digitální agendy a pro vytvoření vnitřního Eh, eh, trhu se službami. Očekávám legislativní iniciativy týkající se inteligentní energie a energetických sítí, která umožní využívat eh, energii z obnovitelných zdrojů, do které se teď masivně investovalo, a také zlepšit infrastrukturu pro elektrická auta. Digitální agenda to je něco, co může vytvářet nové pracovní příležitosti a zlepšovat konkurenceschopnost a spolu se sociální Evropou by to měla být naše hlavní priorita na rok 2011. Děkuji vám. Děkuji. A nyní pan Daniel Gaspari. Minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, komise má na rok 2011 skutečně rozsáhlý program. Já si myslím, že to je dobře. Eh, je potřeba ale mít zcela jasné eh, priority. Máme 26 komisařů a každé ředitelství, každý komisař si nemusí dokazovat právo k existenci tím, že bude předkládat další a další legislativní návrhy. Jsem přesvědčen o tom, že by pro Evropu bylo dobré, kdyby se prostě stanovily priority a kdybychom se omezili na to nejdůležitější. Eh, protože Evropa nebude silná, když se bude starat o mnoho věcí, ale mohli bychom si spíše vzít si, brát více času na méně významných věcí. Já jsem koordinátorem mé politické skupiny v této oblasti. Mě by těšilo, kdybychom u transatlantických eh, vztazích, a pan Brok už o tom hovořil, konečně pokročili, protože již celá léta je to na programu dne, ale pořád nemáme žádné výsledky. A když pohlížíme na to, jak se mění svět, jak se posunuje strategická závažnost jednotlivých regionů, je nezbytné, abychom úžeji spolupracovali s USA. Byl bych potěšen, kdyby komise si stále více uvědomovala v oblasti zahraničního obchodu, je Evropský parlament spoluzákonodárcem od doby Lisabonské smlouvy. Obě strany Evropský parlament i komise se budeme muset hodně poučit z toho, jak navzájem spolu nakládat pro dosažení našich cílů a prosil bych komisi, aby si to uvědomila a aby si skutečně vzala čas pro strategickou a transportní transparentní spolupráci. Děkuji, děkuji eh, kolego. Teď pan Mitchell, máte minutu a půl. Chtěl eh, bych eh, poblahopřát komisi za to, že se jí podařilo s touto věcí skutečně pohnout. Evropská unie se snaží nějakým způsobem řešit krizi ale to obrovské množství práce, kterou jsme udělali, ale také to obrovské množství práce, kterou ještě musíme udělat, eh, znamená, že nesmíme zapomínat také na lidi ve třetím světě. Já jsem eh, koordinátorem výboru pro rozvojovou pomoc a eh, my si myslíme, že je naprosto šokující, že když například se dohodneme na závazku 0,7 HDP na pomoc rozvojovému světu, kdykoliv Eh, dojde k nějaké finanční problémům, tak toto je první položka, která okamžitě je zkrácena. Eh, my eh, všichni chápeme to, že když HNP jde dolů, tak pochopitelně naše příspěvky také se snižují, ale nemělo by to odpovídat procentu HNP a pak se snižovat znovu a znovu. Já žádám, aby komise udělala všechno, co je v její moci, poté, až dojde k revizi těch eh, cílů milénia v New Yorku, aby eh, se postaral o to, aby všechny členské státy dostaly svým závazkům je potřeba, aby eh, členské státy nesnižovaly své příspěvky jako procento sníženého HNP. Děkuji, děkuji panu Mitchellovi. Teď máme Catch the Eye. A slovo dostává pan Bosetil. Děkuji, já chci jen říci to, že v důsledku ekonomické krize je přirozené, že se zaměřujeme na ekonomické aspekty. Ale Evropa není jen Evropou trhů, nýbrž Evropou občanů. Proto musíme nadále implementovat stokholmský program. To je program, na kterém jsme se shodli a který má vést tomu, aby Evropa sloužila občanům. Například příští rok mají přijít opatření proti terorismu a celkovou bezpečnost našich občanů. Občané si přejí více bezpečnosti. Musíme také posílit boj s organizovaným zločinem, zejména s korupcí. Musíme také posilovat práva občanů, jako je například ochrana obětí trestních činů. A musíme také dospět ke společné politice o azylu a migraci na základě principu solidarity. Děkuji a nyní pan Vasutis. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Program na rok 2011, který nám tu komise předkládá, vypadá v skutku ambiciozně. A bylo by velmi dobré, má-li tento dokument přispět k tomu, aby Evropa byla více konkurenceschopná a více prosperující, tak je potřeba zajistit, aby došlo k implementaci. Ne jako v minulosti, kdy jsme měli plány, ale ty nikdy nebyly uvedeny do praxe. Státy, které byly těžce postiženy finanční krizí, těm musíme pomoci. A ve skutečnosti jsme tedy svědky určitých změn, určitý přístupu k finanční politice, ale my musíme eh, posílit dohled nad finančními trhy a v sázce jsou i další věci, třeba energetická účinnost můžeme přispět k tomu, aby Evropa byla více konkurenceschopná a můžeme tak vytvořit nové pracovní příležitosti. Děkujeme panu Balcidisovi, nyní pan Andrew Brons. Thank you, Mr. President. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Čtu si pracovní program komise pro rok 2011 a jeden bod mě zaujal. Využít krizi proto, aby komise zvýšila svoji moc. Fiskální politika, posílení dohledu, lepší koordinace makroekonomické politiky a ještě horší věc, nový mechanismus prosazování. Je nám to by mělo posílit uh, růst, ale když se podíváme na dokument uh, Komise 2020, uh, je upřímný. Uh, hovoří o uh, nárůstu nezaměstnanosti a zpomalení růstu. Bude pro nás těžké dostanet se z krize. Dokument EU 2020 poukazuje na to, že by Evropská unie měla být inovativní, ale inovace nám nepomůže, pokud nebudeme chránit naše hospodářství před otroctvím. EU 2020 je něco, co by eh, mělo podporovat talent našich občanů a jejich kreativitu. Děkuji, děkuji. Nyní má slovo paní Kolárská Bobinská. E, program e, komisí je ambitný, ale e, zabrakło mi jednego. Program komise je ambiciozní, ale co mi tam chybí, je jedna důležitá věc. Byla bych ráda, kdyby komise více zdůrazňovala implementaci již stávajících eh, strategií, eh, nařízení a eh, legislativy obecně. Neustále se vytváří nové dokumenty, nové zákony, přitom ty, které již máme, nejsou vůbec implementovány. Takže si myslím, že na tom by měla komise více zapracovat a mělo by to být v jejím programu. Jinak eh, komise přijde o svou důvěryhodnost. Víme, že <clears throat> i v důsledku toho by mohly nastat velmi vážné finanční a hospodářské problémy, protože celá řada zemí překročila své, svá mástrická kritéria. Možná, že to není příliš přetažlivá věc, ale já si myslím, že je to naprosto klíčová součást práce komise. Děkuji vám a nyní dávám slovo Paní Vinkovičově. Děkuji, paní před, pane předsedo. Komise chce podpořit vytváření nových pracovních míst, ale zdá se, že v oblasti zaměstnanosti komise nic inovativního nenavrhuje. Podobně jako loni, i nyní komise předkládá stejné iniciativy týkající se vysílání pracovníků, a také chce upravit práva přistěhovalců, kteří u nás pracují, ale podle mě to nestačí. Měli bychom se více zaměřit na budoucnost. Jeden z návrhů je prodloužení eh, pracovní, produktivního věku, tedy odložení věku odchodu do důchodu, ale to bychom museli upravit práva důchodců. Víme, že také narůstá černá ekonomika a zase komise nenavrhuje nic Eh, pro boj proti této černé nebo šedé ekonomice. Dále si musíme uvědomit, že celá řada lidí v Evropě je pořád eh, pod hranicí chudoby a proto by bylo dobře navrhnout eh, univerzální minimální mzdu. Sikierski. Pan Sikierski. Při formulování programu práce zavše zakládá se z jedné... Reformulace pracovního programu předpokládá na jedné straně pokračování a na druhé straně také změny jaký bude poměr v roce 2011. V každém případě bychom měli pokračovat a zvyšovat hospodářský růst, vytvářet nová pracovní místa. To znamená, že máme jasné cíle pro rok 2011 a máme jasné strategie, ale měli bychom změnit zprávu a řízení. A to je něco, co bylo zahrnuto také ve zprávě Monty. Rovněž bychom měli reformovat finanční instituce a dohled. V roce 2011 bychom rovněž měli implementovat přijatá rozhodnutí a měli bychom zahájit práci nových agentur. A rovněž konkurenceschopnost je nesmírně důležitá, ta může být zlepšena pouze díky inovativním metodám. A také, co je důležité, je dále pracovat na víceletých finančních rámcích nebo na rámci po roce 2013. Je nutné soustředit se na hlubší ekonomickou integraci v budoucnosti. Děkujeme nyní a paní Monika Molková. Děkuji pěkně za slovo, vážený pan... Děkuji za slovo, vážený pane podpředsedo Ševčevič. Předložený pracovní program je ambiciozní, obsahuje oblasti, které pomohou naplnit strategii 2020. Je tam eh, mnohé řečeno, ale já bych se chtěla spíše zeptat eh, na něco, co není dořešeno. A sice konkrétně, jak chce eh, komise řešit řešit naléhavé problémy. Eh, víme všichni, jak je evropská legislativa zdlouhavá a především se chci zeptat, v závěru programu je kladen důraz na spolupráci s parlamentem a s radou. Má otázka tedy zní, myslíte si, že je možná konstruktivní spolupráce s radou eh, bez toho, aby tato spolupráce byla stanovována paní Merkelovou a panem Sarkozy? Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo vícepředseda komise, pan komisař Ševčovič, prosím. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, bych chtěl poděkovat všem poslancům za velmi milá slova, laskavá slova týkající se programu komise. Když se podíváme na jádro příspěvku poslanců, tak si vědomíme, že se do značné míry shodujeme, co se týče cílu. <clears throat> Na to proto, že program komise, když byl připravován, byl naším společným dílem. My jsme vedli velmi intenzivní komunikaci, komunikaci s příslušnými výbory parlamentu a výsledkem je program komise, který obsahuje shodné cíle. Někteří z vás zdůraznili důležitost řádné implementace, aby naše návrhy nezůstaly pouze na papíře a já s tím velmi souhlasím, podporuji tento požadavek a proto eh, v programu komise je také monitorovací program a já velmi rád přijdu do parlamentu a podám vám informaci o tom, jak se nám daří implementovat náš program. Tak, aby to neprobíhalo jenom jednou za rok, ale abyste měli konstantně informace o tom, jak se situace vyvíjí. Jenom pro vaši informaci, jak jsme na tom letos. Z těch 34 iniciativ, které jsme slíbili pro tento rok, splníme asi 30, takže je to relativně dobrá míra eh, implementace, ale samozřejmě jsme připraveni eh, o tom s vámi dále diskutovat a pravidelně vás informovat. <coughs> Jsem rád, že mnozí z vás eh, chtějí, abychom dělali více, ne méně, s některými výjimkami, to je velmi vítané, my to vítáme, tento postoj parlamentu. A souhlasím také se všemi eh, s těmi, kteří říkali, že bychom měli odvádět lepší práci. Nejde jenom o naši výkonnost, ale měli bychom také ukázat, že prostřednictvím kvalitní práce se můžeme bránit proti euroskeptickým argumentům v Evropě. A že jsme schopni překonávat krize a že nechceme, aby došlo k rozvoji xenofobie a dalších negativních eh, jevů. Co se týče infrastruktury, tak je pravda, že musíme investovat do infrastruktury. A na druhou stranu jsme si také jistě tím, že musíme pro naše konkurenceschopnost investovat eh, eh, i do dalších věcí. Není to důležité jenom pro naši ekonomiku, ale je to důležité také pro Eh, co nejlepší využívání zdrojů pro zelenou ekonomiku a měli bychom více než kdy jindy využívat eh, například evropské dluhopisy, snažit se o nové inovativní formy financování a více využívat eh, veřejno-soukromých partnerství. A to také všechno najdete v našem programu. Co se týče jednotného trhu, tady vítám všechny poznámky, které se týkají prohloubení jednotného trhu. To je náš To je hlavní eh, výhoda Evropské unie, rozhodně to může přispět k uvolnění potenciálu. Měli bychom odstraňovat překážky, které ještě pořád přetrvávají, měli bychom se eh, odstranit úzká místa, která brání fungování vnitřního trhu. Někteří z vás hovořili o digitalizaci a do jaké míry by se zlepšila situace v Evropě, kdybychom více využívali elektronické zprávy, elektronické obchodování a elektronických služeb obecně. Mario Monti <clears throat> předložil skvělou zprávu. Michel Barnier využil této zprávy jako základ pro celou řadu návrhů. My jsme eh, eh, se snažili otevřít trh a zkonkurenceschopnit ho, aby dosahoval lepších výsledků, takže eh, bychom se měli důkladně podívat na jeho návrhy, vybrat z těch, které ležitější dát jim prioritu a já doufám, že společně se nám podaří dosáhnout lepšího, lepš, lépe fungujícího eh, jednotného trhu. Administrativní náklady, jak víte, Ginter Verheugen eh, zahájil program eh, redukce administrativní zátěže, chtěl do roku 2012 dosáhnout snížení této zátěže. My se snažíme, abychom eh, dosáhli cíle 30% snížení. To ale není eh, všechno, není to tady pouze komise, která může něco takového zajistit. Celá eh, řada opatření prohlubují byrokracii na úrovni členských států a proto na to musíme pracovat na obou stranách. Sociální eh, dimenze a její důležitost. Eh, tady naprosto eh, souhlasím s těmi, kteří říkají, že je potřeba se poučit z minulosti. A my předložíme návrhy týkající se vysílání pracovníků, pracovní doby, služeb v obecném zájmu, což všechno reflektuje velmi silně sociální dimenze. Víme, že jednotný trh může fungovat pouze tehdy, když se s tím stotožňují naše občané a proto bychom Eh, měli mít eh, posouzení našich návrhů, abychom věděli, že eh, budou obecně přijatelné ze strany našich občanů. Paní Savela velmi <clears throat> výmluvně hovořila o hrozbě brain drainu, odlivu mozku z Evropy mimo Evropu. Někdy je to proto, že eh, u nás přetrvávají eh, bariéry na pracovním trhu, někdy je to také pro, kvůli nedostatku informací, ale velmi často je to proto, že náš vzdělávací systém eh, neposkytuje to, co od něj očekávají evropské podniky. A proto jsem také velmi rád, že brzy začnete diskusy o velmi důležité iniciativě. Vidím, že mý kolegové už jsou tady, kteří to budou hovořit. A jde o to, jak co nejvíce propojit získávané dovednosti s potřebami evropských eh, eh hospodářských subjektů. <clears throat> Někteří z vás hovořili o regulaci finančních trhů a o důležitosti rychlého rozhodování. Jak toho dosáhnout? My jsme toho názoru, že musíme zlepšit koordinaci mezi radou komisí a parlamentem. Chceme to udělat prostřednictvím eh, nového systému programování, kde bychom rozhodovali, jaké bude načasování, jaké budou lhýty, jaké budou priority, abychom rychle dosahovali výsledku a mohli uspíšit legislativní proces. Mohu vás také ujistit, že u eh, víceletého finančního rámce uděláme všechno pro to, abychom nalezli prostředky pro ambiciozní projekty. Potřebujeme také vaši pomoc, abyste vysvětlili v médiích, ale také vůči veřejnosti, jak důležité tyto projekty jsou a kolik toho můžeme dosáhnout prostřednictvím evropského rozpočtu, který představuje pouze 1% HDP, abychom vysvětlili, že 95% evropského rozpočtu jde zpátky do eh, národních států. Tato debata by měla probíhat také v hlavních městech, a evropští občané by měli se dozvědět, jak Evropa podporuje tyto důležité věci. Elmar Brock se zmínil o důležité dimenzi, to jsou vnější vztahy, je to východní partnerství, rozšiřovací proces, kde musíme eh, zajistit eh, kredibilitu obou stran. Musíme být kredibilní v tom, jak budeme vyjednávat, jak budeme monitorovat plnění kritérií ze strany kandidátských států, ale musíme také důvěryhodným způsobem eh, předkládat nabídky pro tyto státy. Spojené státy jsou naším důležitým partnerem a pokud se podaří odstranit eh, některé překážky v našem bilaterálním obchodu, tak si eh, myslím, že to bude velmi užitečné. Musíme více investovat do této oblasti. V oblasti obchodu je Evropa připravena vyjednávat, ale musíme k tomu mít partnery. Nemůžeme eh, posilovat, podepisovat dohody, když eh, nedostaneme přiměřené nabídky od našich partnerů. My eh, hledáme nové příležitosti, protože si myslíme, že by to mohlo velmi prospět světové ekonomice. A poslední Svoboda, bezpečnost a spravedlnost, jak to bylo zmíněno před okamžikem, my jsme si plně vědomi, že toto je jedna z oblastí, která velmi zajímá naše občany a proto bychom eh, proto věnujeme tak srdnou část našeho programu této problematice a jsem si jistě moje kolegyně Malström a Redding <clears throat> přispějí eh, k debatě a také k dalším věcem, které s tím souvisí. Děkuji, pane předsedo, za vaši trpělivost. Eh, překročil jsem svůj limit, ale mě... Eh, dostal jsem se řadu otázek a chtěl jsem na ně všechny odpovědět. Děkuji, pane komisaři. Tímto je rozprava uzavřená. A nyní eh, očekáváme prosinec. Nyní si uděláme tři minuty přestávku a pak se budeme zabývat dalším bodem. Kolege, e riprendiamo i nostri lavori. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem zasedání.